diskusi, která povede k lepší legislativě, která bude řešit tyto negativní dopady ilegálních vývozů toxického odpadu. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji všem, kteří vytrvali až téměř do půlnoci. Je to skutečně královská disciplína práce Evropského parlamentu. Tímto končím rozpravu. Zasedání pokračuje zítra 11. května od 9 hodin. Program byl zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Uzavírám tímto zasedání a přeji všem kolegům dobrou noc.